Dear colleagues, probably we can uh, start. Vážení kolegové, zahájíme schůzi. Je to tady bod 7 na pořadu jednání. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze 13. dubna 2015. Pakliže nejsou námitky, Můžeme tato doporučení považovat za schválená. No a rovnou tím pádem můžeme začít elektronickým hlasováním, přičemž první bod na pořadu jednání je hlasování o ILUKu, elektronické hlasování o pozici rady vzhledem k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady týkající se ILUKu. A než začneme, dostane slovo zpravodaj Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem, kteří mi s tímto pomáhali. Byla to skutečně velká výzva a ve finále jsme asi nedosáhli všeho, čeho jsme dosáhnout měli. Technicky vzato ten konsolidovaný text, odsouhlasený v rámci kodeperu, pod tlakem eh, nebyl projít v celém svém rozsahu, protože jsme na to zkrátka neměli čas. Takže ten text obsahuje určité technické nekonzistentnosti, eh, kterých Koreper jaksi nedbal například nebyl zcela harmonizován podle eh, nových pozicí. To je právně technická otázka, která nemá vliv žádným způsobem na politickou dohodu a počítáme s tím, že potřebné opravy provedou příslušné právní služby předtím, než to na konci tohoto měsíce přijde do pléna. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji. Ano, je jasné, že eh, právní služby všech tří institucí budou na tomto spolupracovat a budou eh, toto nějakým způsobem upravovat před závěrečným hlasováním. Teď tedy zahájíme hlasování. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Juzo. Končím hlasování. Je to přijato. Blahopřeji zpravodaj Torvalcovi. A nyní budeme hlasovat o stanovisku o Evropském fondu pro strategické investice. Spravodajkou je naši, naše kolegyně Dali. A hned začneme hlasováním o pozměňovacím návrhu 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrhy 154, 148, které budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 152 a 149 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 150, který je slučitelný jako doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. voto Končím hlasování, je to zamítnuto. 151, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Kdo je proti? Ověříme. Máme jednoho člena EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Pozměňovací návrh 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 175 a odpadá. 176 odpadá, takže teď musíme hlasovat o 175B. To je slučitelné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 180. Kdo je pro 180? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že je to přijato, ale ověříme. Hlasovali všichni? Ne. Mám jednoho nezařazeného navíc. Děkuji. Teď končím hlasování. Přijato. A teď kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď budeme hlasovat o 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 240, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 242 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tu? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. <clears throat> Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasováním. Přijato. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 272 a 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Podivná většina. vota to tu? Hlasovali všichni, končím hlasování. Máme jednoho člena EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 275. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 278. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 284, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 286, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 285, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 287, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 288. Kdo je pro? Omlouvám se, odpadá. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 294, 293, 295 a 309 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Teď nám odpadají tyto pozměňovací návrhy a Máme tady třistovku od kolegyně Girling. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 302, 303, 304 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato?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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1. Kdo je pro?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 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 78 kolegy Lízeho. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrhy 82 a 84 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Máme jednoho člena SD navíc. Grazie. Teď je to v pořádku, děkuji, končím hlasování. Přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ani i tohle je taková anomální většina.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 98. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 112. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? a věříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Votiamo adesso teď pozměňovací návrh 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. E il voto, il voto. Avete votato tutti? Il voto. Končím hlasování. Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že je to přijato, ale ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, máme jednoho člena EPP navíc. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 139 a 140 jsou identické. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuty. 141. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143, k tomu máme ústní pozměňovací návrh. Prosím. Thank you, Chair. We would like to... Pane předsedo, rádi bychom, kdybychom odstranili poslední větu pozměňovacího návrhu 1.3.7.4, eh, takže nově pozměňovací návrh zněl takto. Ehm, vítá, že eh, předseda Evropské komise vyjádřil eh, toto stanovisko k jadernému průmyslu v projevu k Evropskému parlamentu v roce 2014 září, ale poznamenává, že mezi různými navrženými projekty se vyskytují některé, které podporují jaderné aktivity a tady to končí. Obiezioni all'emendamento Má někdo námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Postavte se, prosím, pokud máte námitky, tak se postavte. Ano, jsou námitky. Dobře, takže budeme hlasovat o původní verzi pozměňovacího návrhu 143. Hlasujeme o původní verzi pozměňovacího návrhu 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A teď závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. Blahopřeji zpravodajce i za ten dlouhý hlasovací seznam, který jsme si prošli. Iniziamo adesso il voto. A teď budeme hlasovat o stanovisku kolegy Barta Stajse o TTIP. Kompromis 16. Kdo je pro kompromis 16? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Takže teď Kompromis 14. Kdo je pro? Kompromis 14. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 104. Kolega Gerbrandyho a dalších. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 108 kolegy Gřiba. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? A nyní kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 148 kolegy Jereka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Abbiamo un pipie di troppo. Jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. A teď 100 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, řekl bych. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 181 kolegu Gardíny a Čiria. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Votiamo adesso. A teď kompromis 20. Kdo je pro? Kompromis 20. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Já bych to ověřil ale opravdu vás prosím, abyste zvedali ruce, protože tam je jedno křídlo a já vůbec nechápu, o čem hlasuje. Takže ještě ověříme 248. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď kompromis 23b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď kompromis 23a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 295 kolegyně Kadenbach. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 297. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď úvodní ustanovení. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 43, druhou část. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 14, tedy pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti, il voto è... Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď pozměňovací návrh 27, kolegyně Gerling. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování.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 Čtvrtá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti, il voto Končím hlasování. Přijato. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď pozměňovací návrh 56 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 71, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 72, kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Sedmdesát osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Siamo tutti stanchi. Jsme všichni unavení. Vůbec nezvedáte ruce. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato? Ale ověříme, protože je to podivná většina. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Osmdesát, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že je to zamítnuto, ale ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odpadá. Takže závěrečné hlasování elektronicky. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. Blahopřejeme samozřejmě našemu kolegovi zpravodaji. prima di iniziare... Než zahájíme hlasování, musím vám sdělit, že kompromis 14a byl stažen, protože ho nakonec nepodpořila žádná frakce. Takže budeme hlasovat pouze o kompromisu 14b. A teď můžeme začít hlasovat. Začneme, samozřejmě hlasujeme o zprávě kolegy Pedičínyho a hned začneme kompromisem 7. Kdo je pro kompromis 7? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 106, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 108, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 114, ale rád bych vás vyzval, abyste všichni zvedali ruce, protože jsme unavení a je ještě těžší potom pochopit, jakým způsobem hlasujete. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh Omlouvám se. Kompromis 15. Kdo je pro? Kompromis 15. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 148. Kdo je pro? 148 odpadá, omlouvám se. Dobbiamo votare le... Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 148. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 166. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 173 odpadá. A pozměňovací návrh 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 178 odpadá, takže 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď tady máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje, takže dávám slovo zpravodaji. Pěr Nikole. Ano uznává, že hodnota těchto občanských iniciativ, stejně tak jako Evropská charta evropských práv založená eh, na chartě eh, základních práv Evropské unie, a eh, Evropský den práv, který se organizuje každý rok, a to mm, 18. dubna od roku 2007. A to členské státy chtějí také podpořit tento Evropský den práv občanů na evropské úrovni. Děkuji. a Jsou tady nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 183, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 184, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 187, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 188, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 189, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 190 se nehlasuje, protože jazykový 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 195 kolegy Fielnera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 202 nehlasujeme, to je jen jazykový návrh, takže teď pozměňovací návrh 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme.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 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 212. Kdo je pro? Ne, odpadá, protože jsme přijali 211. A teď 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 218. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 224. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 225. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 228. Kdo je pro?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 A teď budeme hlasovat o 230, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď musíme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 232, která je slučitelná s kompromisem 11 jako doplnění. Takže kdo je pro druhou část tedy pozměňovacího návrhu 232? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat o kompromisu 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 256 kolegů Godin, Dornánu a Jalk. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 259. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 266, který není zahrnut do kompromisu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 272. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o kompromisu 14b. Kdo je pro? 14b. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 286. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 287. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 292 s ústním pozměňovacím návrhem Pedičínyho. Celý pozměňovací návrh vypadá. Omezit používání antibiotik u zvířat tím, že se postupně omezí jejich profilaktické použití v případech, kdy jsou antibiotika podávána zvířatům kvůli předcházení nemocem a musí se minimalizovat také potřeba metafilaxe, aby se zabránilo masové medikaci zvířat, aby se zabránilo tedy nákaze zdravých zvířat. Jsou k tomu nějaké námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 292 s tímto ústním návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. A teď 293. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 296. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 297. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 299. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 300. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 301. Kdo je pro? Proti?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 zdrželi se, ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato. 306. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 307. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 308. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 309. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 311. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Avete votato tutti? C'è un PPE di troppo? Jednoho člena EPP máme navíc. Děkuji. Přijato. O jeden hlas. No. Bez mikrofonu. No. Eh, no, no perché per me ci sono 60 69 hlasů, 69 karet. Takhle je to v pořádku. 313. 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 314. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 315. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 316. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 317. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 318. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 320. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A teď 322. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 323, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 324, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 326, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 327, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 328, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 329, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 330, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 331, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 332, kdo je pro, ne, omlouvám se. 300. Ano, teď musíme 334 od kolega, kolegy Petra Lízeho, Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 335. Kdo je pro? Proti,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 Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Těsně.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 proti, zdrželi se přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 28 a 29 společně, kdo je pro, proti, Kdo se zdržel? Neviděl jsem socialisty, že by zvedali ruce. Takže ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 32. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 38. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Teď pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Proti?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 proti, zdrželi se přijato, 71, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 72, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 73, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 74, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 75, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď pozměňovací návrh 84 kolegy Kaputa. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 85. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato.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 Dobbiamo votare il 93. Musíme hlasovat o 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Zamítnuto. Ten jeden hlas to není vidět. 94. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel přijato. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 30, 97, 98 a 99 jsou zhodné, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Takže jsme hlasovali i o té 99, která je shodná s 30, 97 a 98, a na hlasovacím seznamu jsem tady měl tu čáru, tak jsem to dával hlasovat zvlášť. Stovka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověříme. A Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme zpravodaji za tu, k té jednomyslnosti. Děkuji. Dear colleagues, we... Vážení kolegové, měli bychom pokračovat eh, v našem dnešním zasedání. Ti, kteří mm, by rádi opustili sál, prosím, učiňte tak rychle a co nejtišeji. A tímto můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Budeme pokračovat eh, čas běží, myslím, že všichni máme čas, cený čas, měli bychom to respektovat, proto bych rád požádal ty, kteří se nebudou účastnit eh, našeho dalšího zasedání, aby opustili sál. Děkuji a přecházíme k dalšímu bodu. A to je omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. A tímto bych rád předal slovo našemu zpravodaji Andřej Gřibovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Po poslední prezentaci návrhu zprávy kterou jsem měl příležitost prezentovat eh, na našem zasedání. Měli jsme tehdy velmi omezený čas na rozpravu v této záležitosti. Sekretariát dostal 428 pozměňovacích návrhů, z toho 331 k hlavnímu textu a 97 pozměňovacích návrhů k přílohám, které tvoří důležitou část. V návrhu já také jsem k tomuto návrhu předložil velkou část pozměňovacích návrhů. I dnes výbor ITRE hlasuje o stanovisku k této směrnici. Takže Náš výbor předložil 476 pozměňovacích návrhů a k tomu dostaneme ještě nové pozměňovací návrhy od výboru ITRE. Na naší poslední vyměně názorů jsme měli, jak jsem říkal, velmi krátký čas na rozpravu. I dnes jsme trochu limitováni časem, ale rád bych vám řekl, že jsme se setkali poprvé se stínovými zpravodaji a před příštím setkáním všem stínovým zpravodajům předáme návrh kompromisu. Práce na těch kompromisech je dost obtížná vzhledem na složitost a velkou eh, podrobnost technických řešení. V naší výměně názorů se stínovými zpravodajem, které předcházelo dnešnímu zasedání, jsme se shodli na tom, že zde asi deset oblastí, ve kterých můžeme najít kompromisní řešení. I když to možná bude více než deset kompromisních návrhů, dnes to tedy identifikujeme takto. Budeme mít tedy setkání stínových zpravodajů ve čtvrtek, měli jsme to naplánováno na dnešek, ale z časových důvodů jsme to museli přesunout na čtvrtek. Jsem toho názoru, že jsme schopni přijmout uspokojivá řešení a budeme moci včas přijmout návrh zprávy v odpovídajícím termínu. Kdyby se nám to podařilo, tak je šance na dosažení dohody s radou ještě před eh, prázdninami. Kdyby se ukázalo, že není možné dodržet tento termín, tak teprve poté v druhém pololetí budeme moci dále pokračovat v naší práci na přijímání těchto rozhodnutí a řešení. To je tedy z mé strany vše a Vyzývám také stínové zpravodaje, aby se zúčastnili výměny názorů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď eh, přejdeme ke stínovým zpravodajům. Nejprve SST. Pan Pauluči, není přítomen, takže kolega Sofoli, který ho nahradí, pokud jsem byl správně informován. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Paluči tady nemůže být, omlouvá se a požádal mě, abych jej zastoupil a předložil nějaké jeho první pozměňovací, nebo tedy první poznámky k pozměňovacím návrhům. Chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za práci na těchto kompromisech. Především je třeba říci, že je zde jeden první důležitý bod, který je předmětem celé řady pozměňovacích návrhů z naší frakce i z dalších frakcí. Týká se to změny směrnice, kterou se zavádí možnost volby, taková dvojí kolej mezi autorizací a registrací. Návrh směrnice počítal pouze s registrací. Ve světle této změny různé pozměňovací návrhy kolegy Paulučiho pozměňují to, co je pouhý odkaz na koncept notifikace, oznámení. To by mělo být spojeno pouze s registrací, ale tady se zavádí koncept informace, která musí platit v případě autorizace. Poznámka k eventuálním výjimkám pro koho má platit tato směrnice. Musíme zabránit tomu, aby se to nepřekrývalo s dalšími texty z evropské legislativy. To znamená, že v obecné linii jsme toho názoru, že zde musí být lineární přístup, musí to být už v souladu s tím, co předpokládá směrnice o průmyslových emisích. Myslíme si, že je rozumné, že to, co je v té širší směrnici obsaženo, pro ta větší zařízení, že by to mohlo platit i pro ta menší zařízení, jimiž se zabýváme v souvislosti s touto směrnicí. Pokud jde o ty výjimky, tak jako frakce jsme zatím nepředložili žádné pozměňovací návrhy. Chceme si nejdříve vyslechnout stanovisko Evropské komise, protože se zde objevily nějaké pozměňovací návrhy, které navrhují výjimky z kapitol 2 a 5 ze směrnice o průmyslových emisích a někdo zde zavádí možnost vyloučit z působnosti směrnice i plynové turbíny a potom výzkumná zařízení. Takže my zatím ještě nevíme, ale rozhodně nesouhlasíme s návrhem s návrhem výjimek v případě omezené životnosti některých zařízení, to navrhují někteří kolegové, hovoří o té omezené životnosti, ale to je přesto 15 let působnosti. Ještě upřesnění a pár návrhů ohledně Načasování té směrnice ohledně těch lhůt, které jsou zde pro re- registraci a autorizaci, my navrhujeme, aby registrace a autorizace stávajících zařízení byla uskutečněna do tří let u těch zařízení eh, přes 5 MW a do pěti let pro menší zařízení pod 5 MW. Takže je to flexibilnější přístup než přístup některých kolegů. Bereme zde v úvahu čas, který je potřeba na všechny ty postupy. Jakmile budou tato zařízení, tato existující zařízení registrována nebo autorizována, tak potom budou mít dva roky na to, aby se podřídili limitům, které byly stanoveny bez ohledu na jejich velikost. Tento návrh je předmětem grafického dokumentu, který kolega Pauluči připravil a rozdá ho stínovým zpravodajům ve čtvrtek, aby se ještě více celý návrh vyjasnil. Některé věci se ještě týkají limitu emisí, které jsou definovány v přílohách 2 a 3 návrhu. A ne, ani zde jsme zatím nepředložili žádný návrh, platí podle nás analýza dopadu, kterou provedla Evropská komise tomto smyslu by nás zajímal názor komise na návrh eh, začlenit různé limity, například pro emise CO nebo pro další substance, další látky, jako je třeba rtuť a další. Takže k tomu návrhu různých limitů se přidává také návrh začlenit limity pro další látky, které v současné době nejsou předmětem hodnocení dopadu. My si klademe otázku, zda v tomto případě by nebylo nutné provést nové hodnocení dopadu. A konečně další návrh, a už se blížím tedy k závěru, týká se to jednoho konkrétního bodu, který je předmětem pozměňovacích návrhů pana Paulučiho. Tam se říká, že pokud jde o provozní hodiny ročního fungování těchto zařízení, tak se navrhuje, aby jich bylo 500, aby to tedy bylo zachováno na 500 hodinách, ale měly by se počítat eh, průměrně za tři roky, aby se zajistila pracujícím určitá předvídatelnost. Dva návrhy, aby se zabránilo tomu, aby ta směrnice nebyla obcházena ve dvou bodech. A snažíme se zajistit, aby tam byla zahrnuta všechna zařízení, kterých se to týká. Kombinace nových a existujících zařízení, která používají stejnou cestu pro odpad. Chceme, aby to bylo považováno za jedno zařízení a aby jejich výkon byl sčítán a na základě toho se určilo, zda spadají nebo nespadají do pole působnosti této směrnice. Další případ. Chceme, aby se tato směrnice neobcházela, když se hovoří o podstatných změnách, stejně jako ve směrnici o průmyslových emisích a Jedná se zde tedy o podstatnou změnu a pokud dojde k této podstatné změně, tak toto zařízení musí být považováno za nové zařízení a musí tedy podléhat limitům pro nová zařízení, ne pro stávající zařízení. Pokud jde o monitoring a kontrolu emisí, to máme v příloze 4 a my navrhujeme, aby monitoring i emisí CO, oxidu uhelnatého, probíhal aby se se údaje, které budou užitečné pro nový legislativní návrh, pokud komise neřekne, že je možné už teď připojit limity pro emise CO. Také si myslíme, a pořád hovoříme tedy o monitorování a kontrole, že jednotlivé členské státy by mohly požádat o neustálé sledování emisí některých zařízení, když to budou považovat za potřebné. Chceme také zvýšit frekvenci periodických měření v těchto zařízeních. Komise navrhuje jednou za tři roky, pokud to bude do 20 MW a každý rok, pokud to bude nad 20 MW. My navrhujeme každé dva roky pro rozmezí 1 až 5 MW a každý rok nad 5 MW. Kromě toho navrhujeme také posílit eh, normy, které se týkají transparentnosti a informací, které mají dostávat eh, veřejné orgány a také veřejnost. Možná jsem hovořil příliš dlouho, ale znovu chci potvrdit, eh, že kolega Paolucci i já osobně jsem připraven spolupracovat se zpravodajem a ostatními stínovými zpravodaji v následujících týdnech, abychom dospěli k hlasování na začátku května a aby bylo dosaženo širokého konsensu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď budeme pokračovat. Ale rád bych vás požádal nad pět z těch zpravodajů, které máme, tak ještě sedm členů, kteří se účastní diskuze, tedy požádali v rámci zdvořilosti vůči našim kolegům, abyste trošičku Eh, udělali takový souhrn eh, svých eh, cenných příspěvků v naší diskuzi. A teď přejdeme k dalšímu stínovému zpravodaji z EKR, Jadvika Višněga. Dnešně vás zpravodajka, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s tím, že bylo předloženo spoustu pozměňovacích návrhů, k návrhu pana poslance Gřiba a máme málo času, tak si myslím, že stojí za to říci, s čím můžeme souhlasit, s čím ne, tak obecně. Nemůžeme souhlasit s rozšířením působnosti směrnice o nové látky. Komise v hodnocení dopadu má pocit, že těžké kovy nebo CO, tyto problémy už jsou řešeny a emise amoniaku z 90% pocházejí ze zemědělství, ne z průmyslových zařízení. Musíme zajistit, aby tato směrnice eh, stavila závazky, které budou eh, přímo uměrné výzvám. Doplňování dalších látek určitě neslouží těmto cílům a proto a s tím nesouhlasím, nebudou s tím souhlasit ani členské státy. Za druhé, nemůžu souhlasit ani se zkrácením času na fungování těchto spalovacích zařízení, které fungují ve velmi omezené míře a v souvislosti s tím jsou částečně vyloučeny z působnosti této směrnice. 300 hodin ročně, které navrhují někteří poslanci, to je méně než dva týdny trvalé práce. Myslím si, že 500 hodin, které navrhuje komise, to je příliš málo. Myslím si, že tam musíme také doplnit element flexibility, který by umožnil vypočítat průměr za několik let, když zařízení tohoto typu mohou být používána méně nebo více intenzivně v závislosti na počasí. Za třetí, Nebudeme souhlasit s povinným používáním třetí přílohy v takové formě, v jaké to plánuje komise, protože by to vedlo buď k velkým nákladům, anebo k situaci, kdy Rozdíl mezi právem a skutečností se bude ještě prohlubovat. Pokud jde o další hlavní body směrnice, tak čekám na návrhy zpravodaje. Myslím si, že bude možno dosáhnout širokých kompromisů a to jak v seznamu zařízení, které budou vyloučeny z působnosti této směrnice, také v otázce termínu, registrace, povolení, monitoringu, poskytování informací nebo agregací a pokud jde o zapojení toho posledního zápisu, tak jsem k tomu trošku skeptická. Chtěla bych upozornit na klíčovou otázku, a sice úroveň emisí v příloze číslo 2. Už jsme slyšeli argument, že bychom neměli jít do jednání s radou tímto stanoviskem. Musíme upozornit na to, že technologie používané v různých státech a také suroviny, které mají k dispozici, se od sebe tak liší, že stanovení limitu emisí, které budou dosažitelné pro všechny nebo alespoň pro rozhodující většinu, které by nenarušovaly rovnováhu trhu, je možno stanovit pouze v rámci rozšířené debaty expertů s ohledem na situaci jednotlivých členských států. Evropský parlament nemá technickou možnost provést takovouto debatu. Může to udělat jenom rada. V souvislosti s tím, i když podporuji stanovisko pana zpravodaje, že limity emisí by se měly mnohem více rozlišit eh, podle výkonu zařízení, mnohem tedy podrobněji, než navrhuje rada, tak stanovisko vypracované v radě musí být referenční bod pro práci parlamentu. Jinak můžeme dospět k tomu, že budeme mít úrovně emise, které budou jen vypadat hezky na papíře, ale v praxi nebudou použitelné ani dosažitelné, alespoň v některých členských státech. Pamatujte, že situace v mnoha členských státech je opravdu odlišná a my to musíme vzít v úvahu ty státy, které chtějí přijít ambicioznější limity, ty to samozřejmě udělat můžou bez ohledu na všeobecné unijní závazky, které stanoví pouze minimální úroveň ambicí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Další je sněmový zpravodaj z ALDE, pan Heitman. Ano, děkuji. Pane předsedo, také eh, děkuji eh, zpravodaji. Byla to velice příjemná spolupráce během setkání s ostatními stínovými zpravodaji. A přestože máme rozdílná stanoviska některá v rámci skupin, Jedna obava, které bych eh, chtěl se dotknout, je dvojí regulace směrnicí o průmyslových emisí a směrnici ekodesignu. Já tomu rozumím, ale jsem velice obezřetný Ehm, co se týče eh, vkládání zvláštních výjimek ehm, a různých mezer. Ehm, skupina předložila některé pozměnce návrhy tak, aby jim bylo jasné, že tady není možné dvojí regulace, například v oblasti mm, průmyslových, eh, směrnice průmyslových emisí, ale ani mezer nejsou možné. Eh, v této směrnici je možné ještě dosáhnout některých výjimek, například pokud tady jsou náklady, které nejsou na rozumné úrovni, mm, ale jsou tady z návrhy týkající se střední spalovacích eh, opatření a ty eh, výjimky jsou také příloze. Pak co se týče výjimek, které byly předloženy v článku 2. Rada eh, předložila celou řadu takovýchto výjimek a tady někteří kolegové také udělali podobnou věc. Já jsem přistupuji k tomu velmi obezřetně, myslím, že se na to musíme dívat individuálně případ od případu. Některé věci smysl mají, jiné ne a musíme být velice opatrní v tom, kdy budeme rozšiřovat celý tento návrh komise. Pak příloha dvě, hodnoty tedy emisní hodnoty samé o sobě, moc se mi to tak e, e, nelíbí, moc, tady bych se toho moc nedotýkal. Například během našich diskusí o směrnici o průmyslových emisí jsme e, se tady nedotýkali těchto příloh. Je důležité, aby parlament měl dobré posouzení dopadu, aby byly stanoveny tyto hodnoty. A vidím tady některé věci, které předložila moje skupina, například instalace zařízení biomasu a podobné, podobně. Na to se musíme soustředit ale v podstatě se nechci nic dělat s těmito přílohami. Třetí věc se týká eh, DAC, má být toto implementováno, tady bych eh, šel kousek dál, než eh, činí návrh komise. Měli bychom mít dřívější datum pro implementaci a pak provozní doby, provozní hodiny, ty by v akutních případech měly platit pro akutní případy. Rád bych tady měl striktnější text k tomu, co to je takový akutní nouzový případ, tak abyste nepoužívali tyto výjimky pro normální provozní postupy. A pak ehm, ehm, ehm, další dovedu si představit, že z některých členských států to tam mají jako velkou obavu. Také bych rád získal více informací, možná od zpravodaje, abychom se podívali, co s tím můžeme udělat. A pak review, myslím si, že v neposlední řadě je to velmi Eh, přeskum takový je to důležité. Já myslím, že je eh, nebezpečné eh, se dotýkat v této kauzole přeskumu a nebo to dokonce vyškrtávat. Děkuji vám. Děkuji a další řečník za GUE je SF Fatina Torres. muchas gracias por, por el... Děkuji zpravodaji a děkuji také všem, kteří se podílejí na této práci. Chtěla bych říci, že téměř půl milionu úmrtí, předčasných úmrtí je v Evropě způsobeno špatnou kvalitou ovzduší. A to poukazuje na závažný problém, který ovlivňuje miliony lidí na tomto kontinentě. Znečištění nejenže ničí lidské životy, ale také ekosystémy a zemědělské plodiny. Nicméně úřady se dívají jiným směrem a nepřijímají opatření na řešení tohoto problému. Neexistuje politická vůle, aby se tento problém vyřešil. A spouštějí, ani se nespouštějí žádné konkrétní eh, akční plány, které by snižovaly emise. Informace, které dostává veřejnost, nejsou transparentní a neodráží závažnost situace. Komise také nedohlíží nad tím, aby členské státy plnily své závazky. Naše frakce bude hájit sociální většinu, která trpí důsledky nedostatkem řízení v této oblasti a budeme vyžadovat dodržování směrnice o veřejném zdraví a také budeme hledat správné řešení a východisko z environmentální krize, kterou prožívá naše společnost, je nutné hledat strukturální příčiny a je nutno jasně ukázat, kdo je zodpovědný, aby korporace, které za to jsou zodpovědné, za to znečištění platili a ne, aby tím lidé platili svým zdravím. Je důležité zdůraznit potřebu ochrany občanů a je nutno prosazovat zodpovědnost velkých podniků a korporací. Členské státy musí dohlížet nad tím, aby náklady spojené s uplatňováním směrnice se nepromítaly na energetické účty občanů v Evropě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď za zelené paní Hoken. Yes, thank you very much. Ano, děkuji. Musím se omluvit, no, omluvit Michelle Revesi, že nemohla se dostavit budu hovořit za ní následujícím bodu. Ehm, spalovací zařízení středně velká jsou významným přispěvatelem ehm, e, k ehm, zečišťování v EU. Víme, že to je 400 tisíc e, předběžných úmrtí, která jsou tímto způsobena a doteďka tyto emise nebyly eh, regulovány. Je eh, o to najít cestu, která bude eh, nákladná, rozumná co do nákladů. Kromě toho, že budeme zlepšovat kvalitu ovzduší a zdraví lidí, je zapotřebí vypracovat ambiciozní dokumenty a posílit inovace a výsledkem toho bude pak vytváření dalších pracovních míst v Evropě. Proto zelení eh, si myslí, eh, že návrh eh, komise by měl být ještě striktnější, co se týče vyšších ambicí, tak abychom mohli ochránit občany a životní prostředí a neoslabovat to dalšími výjimkami. Eh, zelení předložili pozměňovací návrhy spolu s kolegy z ostatních frakcí, tak aby tady byly striktnější limitní hodnoty, které budou pokrývat více polutantů jako rtuť a směrnice měla stanovit eh, postup pro standard, eh, standardy středních spalovacích zařízení. Energetická účinnost a požadavky s tím spojené byly odstraněny od, ze směrnice o průmyslových emisí a e, to je vlastně takovým, ta velká střední zařízení jsou takovým velkým, takovým velkým bratem těch menších. Jde o to, aby tady byly stanoveny tyto emise. Střední spalovací zařízení nejsou pokryta ETS a e, ani e, ne požadavky na ekodesign. A proto je nezbytné, abychom zajistili minimální standardy na základě technik, technologií, které jsou k dispozici a toho, co je stanoveno v této legislativě. Děkuji vám. Děkuji. A teď za FTD Koperičiny. Jako Grazie, prezidente, io Manterrò fede al proposito di essere... Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Děkuji zpravodaji za práci, kterou odvedl na velmi technickém návrhu zprávy. Jak říkám, je to velmi technická zpráva, která musí chránit zdraví občanů na jedné straně a na druhé straně také konkurenceschopnost podniku. A to je velmi složitý úkol si myslíme, že čisté ovzduší to je velmi důležitý krok směrem k nízkouhlíkové ekonomice a ochraně životního prostředí. Je třeba změnit postup, abychom v roce 2030 byli schopni splnit limity navrhnuté Mezinárodní organizací pro zdravotnictví. Jsme zaměřeni na systém monitoringu a kontroly, který by měl být veřejný, aby zajistil přístup veřejnosti k informacím, jak vyžaduje také příslušná umluva. Chceme také, aby se tento systém zaměřoval na spravedlnost a také budeme podporovat eh, přísnější limity a také začlenění dalších látek na tento seznam jako je třeba formaldehyd, metan, CO, amoniak a rtuť. Děkuji. Thank you very much. And now we start... Děkuji. A teď začneme kolečko ostatních poslanců. Začne pan Florence, ale připomínám, že máme málo času a tím pádem je potřeba hovořit ne déle než dvě minuty. Rozumím. Musíme se sami sebe upřímně zeptat, zda chceme se znečištěním ovzduší něco dělat nebo ne. A odpověď může být jedině ano. A pokud víme, že pro oblast mezi 1 a 15 MW nemáme v Evropě žádnou regulaci, tak bych poprosil ctěné kolegy, zejména z ECR, aby to zohlednili. Když to chcete všechno eh, seškrtat, tak mám, mohu eh, říci, že my máme devět sousedských zemí a ani jedna z nich není připravena v této oblasti cokoliv dělat. Je to velmi těžké, zejména střední eh, třídě, vysvětlit, že my v Německu se angažujeme a v devíti okolních zemích nedělá nikdo nic. Takže je potřeba být i ambicioznější, ale souhlasím souhlasím s tím, že nebudeme nic přehánět. Když je něco nerealistické, tak to nemá cenu, to je pravda. Ale upřímně řečeno, když e, jenom něco napíšeme na papír, co nebude jednoznačné, tak někteří to udělají, někteří to neudělají, jako, jako ostatně pokaždé. každé. Já jsem spíš z těch, kteří chtějí vysoké environmentální standardy, ale upřímně řečeno, životní prostředí je stejné v Rakousku, v Polsku, v Německu i jinde. A upřímně řečeno, eh, ono je jedno, co uděláme my, když jinde neudělají nic, takže musíme najít kompromis, aby všichni dělali něco. Nedělat nic, nechat všechno otevřené, to by byla chyba. Thank you very much. And now... Děkuji. Paní Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že je těžké sladit ochranu zdraví a zabránit tomu, aby zde nebyla dvojí legislativa a zároveň také chceme zachovat konkurenceschopnost malých a středních podniků. Nechceme je příliš administrativně zatěžovat, ale Navazuji na to, co říkal kolega Karl Heinz Florence. Musíme také bojovat eh, proti znečištění ovzduší, které neuznává hranice. Děkuji zpravodaji, protože se mi zdá, že k tomu přistupuje poměrně pragmaticky k uplatňování návrhu této směrnice. Já si myslím, že potřebujeme určitou flexibilitu pro malá zařízení pod 5 MW. Také chci zdůraznit, eh, že je nutno zachovat mimo působnost této směrnice zařízení, která se věnují vývoji a výzkumu a také zařízení, která jsou v zámoří, protože tyto oblasti mají větší problém s využíváním čistých zdrojů energie, které už jsou k dispozici na kontinentu, takže musíme dát více času. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů v zájmu konzistentnosti, aby se zabránilo překrývání této směrnice a směrnice, která se týká průmyslových emisí. V zájmu zjednodušení legislativy, o kterou všichni usilujeme. Eh, děkuji vám, pan Duncan. Děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím pouze na jednu část. Eh, je to návrh 125 který má z toho návrhu výjímat mimo jiné dýzlové a plynové platformy eh, příbřežní, tedy offshore. Tento eh, návrh přišel poté, co eh, ropné společnosti a plynové společnosti v Severním moři vyjádřili svá znepokojení co se týká dopadu eh, našeho návrhu na zaměstnanost, eh, jejich průmyslový sektor a vůbec. Nicméně je notno uvědomit si, že eh, tyto druhy zdrojů jsou již takto vyňaty a většina těch příbřežních platform je pokryta již IED. Studie dopadu komise offshoreový sektor vůbec nepo, nepopisovala, ať už obecně nebo v detailu což je poněkud nešťastné. Já jsem o tom hovořil s panem Timmermansem, eh, který má dojem, že by tyto eh, zdroje neměly být vyňaty, protože si myslí, že eh, všechen průmysl by se stal offshoreovým průmyslem. Já nevím, myslím si, že to riziko příliš nehrozí. Ale abychom to zasadili do kontextu, eh, ropné a plynové centrum v Severním moři je významným zaměstnavatelem nejenom u nás ve volebním okrsku, ale napříč celým severomořským povodím. Eh, vláda Velké Británie odhaduje, že by, se, že by mohlo dojít k ohrožení deseti tisíců pracovních míst. Já se nechci přidávat k těm, kteří říkají, že, mají být, že nemají být žádné výjimky nebo že má být vše vyňato. Jenom bych rád zmínil, že celkové emise kyslíku siřičitého, oxidu dusíku, malých částic byly z hlediska offshoreových platform zanedbatelné, dělalo to 0, něco procent těchto emisí ve Velké Británii, takže to skutečně není nic výrazného. Ehm, a rád bych, aby tím pádem tento výbor zvážil podporu návrhu 125. Děkuji vám. Paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Také já bych ráda na úvod ocenila předložení směrnice o středních spalovacích zdrojích, protože jsem ráda, že konečně Eh, se přestáváme zabývat jenom tou, eh, tou vizí, že jediné, jak můžeme pomoct ovzduší, je omezovat ty velké, protože i malí jsou eh, konec konců poměrně velcí znečišťovatelé a jsem moc ráda, že k této zprávě nebo k této směrnici docházíme. Dovolte mi se nicméně krátce vyjádřit ke svým pozměňujícím návrhům, které jsem předložila. Nejdůležitější je určitě požadavek na omezení emisí eh, a to tak, aby mohly být zároveň ekonomicky realizovatelné. To znamená, a mohly být přijaty co nejdříve. Protože původní návrh Evropské komise je v omezování emisí až příliš ambiciozní a v řadě států to bude mít obrovské investiční náklady, což nám může eh, znamenat odložení toho, kdy budou realizovány a zároveň například v České republice neuměrné zvýšení cen tepla pro domácnosti a pro občany jako takové. Proto ve svém návrhu navrhuji emisní limity, které na jedné straně vychází z použití pouze primárních opatření na zdrojích a na druhé straně se domnívám, že tato opatření by měla být zavedena co nejdříve. Považuji za rozumné, aby Evropský parlament přijal takovou úroveň emisních limitů, které lze zavést velmi rychle a není k ním potřeba spousta výjimek, které by jednotlivé členské státy aplikovaly. Návrh je v souladu s návrhem zpravodajské zprávy pana kolegy a jen praktičtěji rozděluje hranice pro plnění emisních limitů tak, aby respektovali praxi velikosti zdrojů. Zároveň bych vás ráda upozornila na pozměňující návrhy 370 a 372, které upravují text tak, že se omezuje delegace pravomocí na Evropskou komisi, neboť se domnívám, že musíme zachovat transparentnost při rozhodování o regulaci. Pokud bude třeba směrnici v budoucnu změnit, mělo by se tak stát s zapojením Evropského parlamentu a nikoli technokratickým rozhodnutím Evropské komise, to je velká snaha komise v řadě návrhů si uzurpovat to právo, že navždy budou mít kompetence. Já si myslím, že se jich nesmíme vzdát. A poslední velmi krátká obhajoba pozměňujícího návrhu 451, která je zaměřena na měření emisí spalování tuhých paliv, který je klíčovým prvkem skutečně funkční regulace a tam nechápu, proč Evropská komise navrhuje interval jednou za tři roky, když i emise aut dnes kontrolujeme jednou za dva roky a tam bych tento interval velmi ráda snížila. Děkuji za akceptování těchto návrhů v rámci kompromisu i celého projednávání. Thank you very much. And now... Děkuji. A teď pan Ivo Belet. Thanks very much. Uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych komentoval dvě pozměňovací návrhy, které jsem e, předložil a učiním tak v nezemštině. Rád bych e, pogratuloval s pravdej, protože to určitě e, nebyl žádný lehký úkol. Bylo to velmi vyvážená práce, dvě poznámky, dva návrhy. Nejprve k revizní klauzuly. U nás v Belgii se určité normy pravidelně uspůsobují a přizpůsobují se eh, dál se vyvějící technice. A proto bych eh, tady rád navrhl takovou klauzuli přeskumu. V roku 2023 eh, komise přeskoumá, jestli je nutné uspůsobení norm, které jsme teď schválili. A, a pak ještě otázka, jestli bychom faktor CO2 měli tímto e, pokrýt. Vím, že je to sporná otázka, ale CO2 je dobrým ukazatelem toho, jestli e, splavání dobře funguje a e, jestli i výnosy toho zařízení jsou dobré. To bychom do toho měli také začlenit. Druhá poznámka a druhá změna z mé strany. Myslím si, že je důležité, abychom tu spodní hranici jednoho megawatu si ponechali, tak abychom se eh, vyhnuli, pane zpravodaj, tomu, že eh, vznikne jakési vákuum vákuum pro eh, menší spalovací zařízení. A proto bych navrhl, abychom se drželi návrhu komise. Děkuji. Děkuji. A teď pan Linz. Děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat všechno to, co už řekli kolegové. Myslím si, že je vždycky velice důležité, když vydáváme novou směrnici, abychom se Ehm, vyhnuli dvojím úpravám, dvojím regulacím a zvláště směrnice o promyslových ehm, emisích má být ehm, brána eh, v potaz a nemělo by se do ní eh, zasahovat. Eh, pár pozměňovacích návrhů bych rád předložila, poukázal na ně. Myslím, že je důležité, abychom tady podchytili správná zařízení, zvláště ta, která mají velký počet provozních hodin a tím vylučují hodně emisí. Já si myslím, že je správné, abychom si v nouzovém případě že abychom tady třeba nějaká nouzová zařízení mm, z toho eh, eh, vyněli ehm, abychom po mm, úspůsobnosti eh, této směrnice takováto zařízení vyněli. A kolegyní Grostet by chtěl podpořit v mm, tématu výjimek, výzkumu, vývoje a podobných aktivit, protože si myslím, že tyto aktivity bychom úplně ochromili, kdybychom tady neučinili výjimku. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. Paní Pirik. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za poznámky a práci s pravodajem. Ráda bych podpořila pozměňovací návrhy, které hovoří o realistickém omezení emisí bez eh, všelijakých zadních vrátek. Myslím si, že je potřeba, abychom v Unii začali lépe kontrolovat emise. Jde přece o veřejné zdraví. Potřebujeme legislativu, která nebude mít žádné nežádoucí vedlejší účinky. Co tím myslím? Podporuji například návrhy pana Lince a pana Ducon, co se týká výjimek pro offshore eh, zařízení, je potřeba bojovat se znečištěním ovzduší. Je to problematika, eh, která je ale značně omezenější na otevřeném moři, přičemž náklady na offshoreové platformy jsou velmi vysoké. Pokud by eh, tyto platformy musely dodržovat tuto směrnici, znamenalo by to nutné ukončení jejich práce a to si nemůžeme dovolit, nemůžeme to obhájit teď v době hospodářské krize. A v podstatě to neodpovídá ani tomu, že chceme sami eh, lepší legislativu. Děkuji. Děkuji. A teď komise, která bude reagovat, vysvětlovat své stanovisko. A slovo má paní Weming. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Já bych se připojila k tomu, že poděkuji zpravodaji za zprávu a za všechny komentáře, které jsme slyšeli od stínových zpravodajů. Dovolte mi připomenout, že zrovna včera jsme tu hovořili o směrnici NEC a Prostřednictvím té stanovujeme určité limity na znečišťující látky napříč EU. Děláme to za účelem zlepšení situace znečištění ovzduší a za účelem splnění našich vlastních limitů kvality ovzduší teď a do budoucna. Návrh, eh, na, eh, návrh prostřední spalovací zařízení jde podobným směrem a je potřeba ji vnímat v kontextu toho celkového zlepšení kvality ovzduší, která, jak jsme slyšeli včera, je eh, poměrně ohrožena zejména to vidíme na těch nedávných epizodách. Co se týká zprávy o středních spalovacích zařízeních, myslím si, že je zde vidět leco z pozitivního. zachování například eh, rozsahu směrnice, to je pozitivní a mělo by to být zachováno, nebo zjišťování možností, jak řešit kvalitu ovzduší v těch takzvaných hotspotech, to je příloha číslo 3, to je velice důležitá věc. Samozřejmě bereme na vědomí, co zde ze strany některých poslanců zaznělo, ale jsme rádi, že toto téma v té zprávě zůstalo. Nicméně děláme si obavy o některé návrhy pozměňovacích návrhů a také o to, co se tady dnes, o čem se tu dnes mluvilo. Například dochází k akumulaci různých eh, oslabených hodnot, opoždění vstoupení v platnost, celá řada výjimek a tak dále. A v některých částech je to velký problém. Eh, samozřejmě my nevylučujeme možnost, že budeme mít výjimky, ale myslíme si, že by jakékoliv výjimky měly být výrazně omezeny, abychom stále mohli dosáhnout cílů směrnice. Jinak bychom její účinnost výrazně snížili. Všichni víme, že směrnice o středních spalovacích zařízeních představuje zhruba 20 celého balíčku o kvalitě ovzduší a pokud ji začneme oslabovat, tak se ten náš celkový cíl jak si stává velice křehkým. V kontextu ostatních legislativních návrhů v této oblasti chápeme, že není žádoucí míti e, různé přesahy pro e, omezení, omezení emisních limitů pro některá zařízení. Ale na druhou stranu je potřeba pro zařízení, která nejsou pokryta jinou legislativou, nezavádět výjimku do této směrnice. Tím bychom otevřeli dveře navyšování nákladů pro malé a střední podniky, zejména pro ta zařízení, která jsou mezi 5 a 10 MW, která nespadají do eh, IED a museli by se řídit stejnými pravidly jako větší střední spalovací zařízení. A my, jsme, my k tomu přistupujeme tak, že si děláme velké obavy, zejména o zátěž na bedrech velmi malých podniků. A, šli bychom špatným směrem, kdybychom nezajistili, že tato mezera, o které tady někteří také hovořili, nebude uzavřena. Takže zvažujeme i to, že návrh komise byl připraven tak, aby si jej mohli dovolit všechny firmy, kterých se týká a aby dosáhl nějaké rovnováhy mezi na jednu stranu environmentálně efektivní legislativou a na druhou stranu, aby vytvářel efektivní dlouhodobou právní jistotu a zároveň, aby byl cenově dostupný a aby neznamenal ani příliš velkou zátěž zejména zbytečnou administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Byla jsem požádána o stručnost, tedy toto je z mé strany vše. Pouze bych zopakovala, že jsme samozřejmě k dispozici, budou-li poslanci chtít další informace, ať už jde o samotnou směrnici nebo o přílohy k ní. Děkuji za slovo. Děkuji vám. A teď dostane na závěr slovo pan Gřip jakožto zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji i kolegyním a kolegům a Evropské komisi za předložené úvahy a pozměňovací návrhy a také za to, že jste potvrzujete, že všichni máme dobrý úmysl, chceme zlepšit kvalitu ovzduší. jak předkladatel návrhu, tak i parlament se shodnout na, eh, na cílem, na cíli, kterého je třeba dosáhnout. Když se ale začínáme zabývat eh, konkrétními řešeními, tak vidíme, že z každé strany, z každé strany, ze strany toho, kdo předkládá pozměňovací návrhy, se zde objevují různé návrhy týkající se specifických regulací. Například eh, zdrojů fungujících v omezeném čase, nebo také jejich umístění. Zda se jedná o nějaké horské oblasti nebo ostrovy, nebo specifická řešení, která by souvisela s geografickým umístěním, třeba na severu a tak dále. Takže v tomto okamžiku se nám to začne velmi komplikovat. A k tomu se ještě připojuje specifičnost, která souvisí s různou úrovní hospodářského rozvoje jednotlivých členských států a také s tím, že jsou zde různě organizovaná zařízení, která zajišťují vytápění. V některých zemích jsou to tedy spíše centrální vytápění, jinde jsou to lokální instalace, Někde je hlavním palivem plyn, jinde jsou to tuhá paliva, paliva, která pocházejí z biomasy nebo z uhlí. Takže zde v tomto okamžiku musíme vzít v úvahu jeden takový prvek, a sice, že často nakládání příliš mnoha závazků a povinností v krátkém čase může vést k tomu, že ti, kteří se zabývají nebo kteří mají ty instalace nebo ta zařízení, když zjistí, že ty náklady jsou příliš vysoké, tak se prostě začnou odpojovat od těchto centrálních zařízení a začnou si hledat nějaká individuální řešení. A tomu bychom se chtěli určitě vyhnout. A také otázky terminologické povahy registrace, povolení nebo autorizace, aby obojí bylo akceptováno jako způsob eh, oznamování těchto zařízení. Já si myslím, že všechno toto jsou otázky, které musíme vyřešit. Myslím si, že po diskusi nad předloženými kompromisy i jednotlivými pozměňovacími návrhy, že najdeme řešení, která umožní přiblížit se finální zprávě, která bude pro poslance i celý výbor přijatelná. Děkuji velice za tuto velmi zajímavou výměnu názorů, za zajímavé návrhy a upozornění. Na setkání stínových zpravodajů určitě rozpracujeme prvky, které zde dnes nemohly být hlouběji diskutovány. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chtěl bych jenom připomenout, že budeme hlasovat 6. Eh, 7. května a později budeme hlasovat. Nyní můžeme končit tento bod a přejít dalšímu. A sice um, um, účinné využívání zdrojů, přechod na kruhové hospodářství. Eh, jak víte, máme tady stanovisko a Předám slovo okamžitě naší eh, zpravodajce, navrhovatelce stanoviska, a to je kolegyně Sirpa Pejtikajna. Děkuji. Osobně si myslím, že toto je jeden z nejdůležitějších témat, eh, kterým se parlamentu zabýváme Evropské unii protože máme nahoru jenom jednu planetu a využíváme jedno a půl zdrojů, zdrojů jedna a půl planety. A pokud budeme pokračovat v tomto, tak jak ukazují všechny významné vědecké prognózy, tak budeme využívat čtyř planet do roku 2050. Já si nemyslím, že to nastane, protože se to stát nemůže, ale jde o to, co se stane, až eh, tyto změny eh, nastanou. A pokud tyto změny nenastanou a přinesou nám eh, výhody, a nebo je otázka, jestli přinesou výhody, nebo to bude katastrofa. A to je konkrétní otázka pro Evropskou unii, protože nejvíce, jsme regionem, který nejvíce závisí na vyvážených zdrojích. A naše konkurenceschopnost tedy může Eh, záviset na vyšší účinnosti zdrojů, na eh, inteligentnějším využívání zdrojů. A eh, toto je skutečně systematická změna, změna paradigmat. To není jenom kousek nějaké legislativy, a je zapotřebí celé sady kroků, které musíme učinit, abychom podpořili to ten přechod podnikatelského prostředí pro dobro, ku prospěchu životního prostředí a také ku prospěchu naší konkurenceschopnosti je zapotřebí jak eh, legislativních, tak eh, ekonomických eh, stimulů. A musíme se řádně podívat na legislativní kroky, opatření, protože potřebujeme určitou právní jistotu v našich investicích, tak aby naši investoři investovali do vyšší účinnosti surovin, do dalších inovací. A to vlastně teď se neděje, protože proč se to neděje teď? To je součást celého problému proč tady nepřicházejí nové investice a nenastává eh, růst v Evropě. Eh, dobrá. Projdu to rychle. Některé kroky, eh, které, kterých je zapotřebí. Za prvé je nutné aplikovat určité principy, které um, jsou um, dobře popsány ve sdělení um, komise. Um, to bylo předáno v létě minulého roku parlamentu. Prvním principem je kaskádové využívání materiálu. Um, Eh, takže vždycky budeme využívat materiálu eh, pro, mm, eh, tak by bylo lépe, ceněji využity a pak jsou tady sekundární účely a pak je tady možné mnohonásobně využít těchto materiálů. To je něco jako s olivovým nepomím, olejem, nejprve ho můžete spálit a pak ho můžete použít, anebo ho nemůžete použít jako potravinový olej, pak ho refinovat, pak ho znovu recyklovat a pak spálit a nebo můžete mm, lépe mm, použít, mm, tak můžete použít více toků těchto zdrojů. A to znamená, že tady máme takovou vyšší hierarchii a máme tady princip nulového odpadu do roku 2050. Jaký je výsledek některých procesů? Jak jak budou cirkulovány, jak bude, jak bude objev těchto surovin. Toto je celý takový eh, celá ekonomická koncepce. Eh, je zapotřebí ukazatelů a dalších principů týkajících se eh, udržitelných zdrojů a surovin a dále potřebujeme cíle, kde budeme mít jak neobnovitelné, anebo možnost dalšího oběhu zdrojů roku 2050 a e, musí se také e, navýšit používání e, obnovitelných zdrojů, tak aby mohly být využívány správně. To znamená posun z neobnovitelných k obnovitelným. A pak je tu takové pravidlo, že bychom měli mít desetkrát vyšší účinnost a vyšší využívání těchto zdrojů. To znamená alespoň stejné ekonomické výhody, přínosy, příjmy, vyšší konkurenceschopnost um, lepším využíváním zdrojů, než jak je tomu teď. Eh, takže za prvé, a toto je čas, součást návrhu zprávy je zapotřebí závazných, závazného cíle. Jestliže teď budeme mít jedna, využíváme jedna půl planety, eh, tak eh, musíme o 30 snížit využívání našich zdrojů. To by měl být cíl do roku 2030. A abychom věděli, eh, kde, jestli se tam dostaneme nebo ne, tak potřebujeme eh, ukazatele. A proto eh, dnes pořádáme workshop o samotných ukazatelích. Ukazatele to je něco jako takové mm, účetnictví. Ehm, ehm, jestliže nemáte eh, kritéria, na které jsme se společně dohodli eh, eh, v rámci tohoto účetnictví, tak nebudete vědět, jaký bude výsledek a je zapotřebí tady mít takové celkové ukazatele, co se týče spotřeby energie na úrovni EU a na úrovni členských států v průmyslovém sektoru. To je jako říká zisku a ztrát společnosti, ale pokud to vám zase tak moc neřekne, protože můžete mít zisk společnosti, Eh, kterou v Rusi, ke kterému se dopracuje s velmi neproduktivními metodami. Takže je zapotřebí celé eh, sady, celého komplexu takových podukazatelů, jako to máte stejně tak v účetnictví nebo v oblasti výzkumu, vývoje a podobně. A eh, tady bychom neměli mít závazné cíle, protože to je pouze informace, která se vám zobrazí, abyste věděli, kde jsou změny, které přinášejí výnos um, při využívání zdrojů, takže mm, kde jsou ty mm, přínosy a e, to je informace, kterou e, musíte mít a která je eh, nutná i pro změny na úrovni eh, členských států, tedy závazné cíle na úrovni EU 30 eh, do roku 2030, pak ukazatele, hlavní ukazatele a pak další rozpracování takových podukazatelů a ukazatelů, které to budou poměřovat. Tyto ukazatele by měly být začleněny do evropského semestru, do různých posouzení dopadu a také mm, do dlouhodobějšího systému um, účetnictví jednotlivých podniků Facebooku, tak aby mohli získávat další informace, abyste viděli, jak se eh, vyvíjí další účinnost eh, eh, zdrojů v jednotlivých podnicích celkově. Potom je tu celá řada dalších kroků, které jsou nutné v rámci legislativy. A mm, já si myslím, že je velice důležité, abychom se zabývali touto směrnicí o recyklaci. Já si myslím, že to je jeden z nejúčinnějších nástrojů, mm, mm, e protože můžeme skutečně to mít dopad na e, výrobu v nejrůznějších e, částech e, světa. Jak jsme už stanovili cíle pro energetickou účinnost, mm, do budoucna bychom měli rozpracovat takový komplex ukazatelů, říci, co budeme implementovat v rámci směrnice k designu a Ehm, z dlouhodobějšího hlediska do roku 2050 ehm, pak ve, ehm, veškeré eh, ukazatele týkající se energetické eh, účinnosti, účinnosti zdrojů, měly by to být povinné eh, požadavky, protože většina, protože o, o účinnosti zdrojů se rozhoduje právě v cyklu designu výrobku. Měli bychom tady mít takový povinný pasport produktu, kde bude začleněna, začleněny veškeré informace a kromě toho bychom měli eh, zvážit toto. Měli bychom rozpracovat horizontální požadavky ve směrnici ekodesignu, ekodesignu. Takže e, to jsou požadavky stýkající se všech produktů, které jsou importovány v EU, e, možnost znovu použití, recyklovatelnost, e, takže materiály budou moci být znovu v Evropské unii použity co se týče ekodesignu, tady jsou nutné kroky to je to, o čem se teď diskutuje, pravidla týkající se tržního dohledu. A e, jde o to, že musíme rozpracovat e, systém takového vlastního monitorování společnosti. E, některé společnosti už to tak mají. Jde o všechny procesy, o monitorování procesů a produktů. Mm, eh, a pak eh, jsou tady audity eh, třetích stran a tento systém by měl být povinný, měl by fungovat a eh, měl by být eh, vyžadován eh, třetí zemi, tedy to jsou výrobky, které jsou dováženy do EU, tedy takový postup z vlastního monitorování a pak auditoři by měli být registrováni v Evropské unii, protože jinak nemůžeme být jisti kvalitou a toho, jestli hm, požadavky hm, dostály požadované kvalitě. A pak jsou tady informace pro spotřebitele, otázky jako rozšíření minimálních záruk pro eh, spotřebitele, ehm, produkty, které mají určitou trvanlivost podobně. Pak co se týče další části tohoto eh, balíčku, eh, to je směrnice odpadu, a tady navrhuji, aby komise velmi rychle přišla s návrhem parlamentu. A dále potřebujeme, bychom měli zvýšit eh, cíle recyklační 70% městského pevného odpadu, tak abychom věděli, co budeme dělat. Pak jsou tady eh, skládky a eh, materiály které mohou být do roku 2025 e, znovu recyklovány a poplatky by měly být také zváženy, co se týče e, spalovacích zařízení a skládek, protože spalování je součástí problému. E, když vytvoříte dobrou možnost základnu pro znovu využívání a znovu budete tyto produkty kanalizovat. A um, dále je nutné, jsou konkrétní, jsou nutná konkrétní opatření, ehm, tak aby tady, ehm, se, tady byla větší zodpovědnost ehm, výrobců, což eh, znamená, že by eh, to mělo být v zodpovědnosti výrobce, aby se postaral o odpad, ale pak eh, to, to bylo zodpovědní za toto a není tomu tak vždy, protože když někdo například se pokusí eh, láhve eh, dostávat do oběhu, pokud nejde tady není systém ehm, s řízení odpadu, jak dostat ty láhve zpátky, pak tady není žádná ehm, právní ehm, jistota je tedy zapotřebí to zapracovat do systému, takže zodpovědnost výrobce ta, tady jsou dvě stránky, mince zodpovědnost, ale také možnost zpracovat materiál. E, pak dalším zásadám. Všechny e, proudy, toky materiálu e, by měly být spravovány takovým ekosystémy, než skončí v odpadu. A pak bychom rádi dále stimulovali evropské strategické investiční kroky a další. Myslím si, že eh, tady v tomto nařízení zvažujeme, že budeme mít regulační rámec pro stávající e, skládky, také budeme vědět, jaké auditní systémy tady jsou a jaké stimuly tady mohou existovat pro e, různé podnik, podniky nebo i pro obce. A ještě velmi stručně pár dalších otázek Eh, eh, zelené veřejné zakázky jako součást eh, celé, celé věci, alespoň 25 mm, ADP v Evropě. Dále, politický rámec pro živy, živiny, tady jde o to nejenom zdroje a další obě zdrojů, ale také o kvalitu těchto živin. Další velkým tématem, ale tady nepůjdu do detailu, je e, udržitelná potraviny. No, to je něco pro návrh, který eh, komise připravuje. A to je jeden, jedna z velkých oblastí, kde dvojnásobně můžeme zvýšit energetickou účinnost. A to velmi rychle Tady jde o mm, dopad také na zdraví lidí a dobré zdraví zvířat. Komise eh, by měla stanovit takovou platformu pro další přeskum eh, účinnosti. Různí aktéři by mm, mm, si mohli tady vyměňovat názory a osvědčené eh, praxe a mohli by toto by mohlo být v, kom, v návrhu komise. Myslím, že kromě tohoto, kromě tohoto přeskumu stávající eh, legislativy, eh, bychom si měli říct, jaké body jsou obsaženy ve stávající legislativě, eh, například soutěžní právo. To je Tady jde o to, aby se objevovaly nové modely podnikatelské. Dále program o účinnosti budov, jsou to účinné, energeticky účinné budovy, ale komise by měla přijít eh, s návrhem určitých standardů, které měly být aplikovány, eh, co se týče materiálů používaných při stavbách a stavebních postupech, protože můžeme vytvořit eh, od 40 do 70 docílit 40 až 70 energetické účinnosti tím, že budeme eh, rekonstruovat, renovovat tyto domy ehm, a zlepšovat ehm, toto prostředí ehm, do budoucna. Celkově Eh, tady se to týká různých mm, sektorů do budoucna. Na jedné straně tady máme mm, mm, udržitelný vývoj, účinnost eh, zdrojů a úvahy týkající se životního prostředí. Na druhé straně jsou tady ekonomické stimuly, podněty. Eh, ekonomické úpravy regulace neberou v úvahu ekologické dopady jednotlivých kroků podniků. Takže když máte, docílíte zisk, zisku, Eh, může se eh, tím eh, se ale vyhýbáte určité ekologické zodpovědnosti. Ehm, můžete mít dobré zisky, dobré ceny za své akci, ale potom zase budete investovat do obnovitelných zdrojů nebo do lepšího řízení rizik ehm, nebo do vyšší účinnosti zdrojů. Ale to se tam ehm, neobjeví. a proto bychom měli projít i finanční eh, nařízení, eh, podívat se na to napříč sektory a podívat se, jak bychom mohli eh, účinnost zdrojů zapracovat do tohoto nařízení. Jenom pár příkladů. Tyto ratingové agentury by měly zvážit také environmentální rizika a ty podniky, které jsou náchylné k těmto rizikům, tato, od těch by měly být požadovány takové pufry kapitálové, ale měly by tady platit jiné kapitálové požadavky a Dále bychom tady měli pojišťovací systémy, tak aby environmentální rizika byla lépe pokryta pojišťovnami a všemi aktéry ve společnosti, a to z dlouhodobého hlediska. A pak by tyto informace o Mm, mm, dopady na životní prostředí se měly, eh, tady by měly investice, být lépe eh, eh, nasměrovány. Je tady celá řada dalších aspektů, ale vím, že máme omezený čas a proto bych ráda celou byla ráda vyslechla vaše poznámky a návrhy. Děkuji vám. Thank you very much. And now we start... Děkuji vám a teď zahájíme první kolečko stínových zpravodajů. V tuto chvíli to bude pan Zofali za pana Pavlučiho. Děkuji, pane předsedo. Já chci znovu omluvit kolečiho, který mě poprosil, abych předal jeho velmi stručné poznámky. Především eh, děkuje zpravodajce za velmi dobrou spolupráci a také za návrh, eh, který je velmi pozitivním základem práce. Jak jsem říkal, pár stručných poznámek. Jsou zde jisté věci, které by bylo vhodné prohloubit, především to kaskádovité využívání zdrojů a obecné cíle v oblasti odpadu. U těchto bodů kolega Pauluči s dalšími členy socialistické a demokratické frakce předloží pozměňovací návrhy. A ještě otázka pro komisi. Týká se to i dalších dokumentů, které byly dříve předloženy. V návrzích nebo v tomto návrhu se nehovoří ani o vodě a vodních zdrojích, ani o půdě a využívání půdních zdrojů. Proč? Jsem velmi rád, že se zpravodajka zaměřila na jeden rozhodující bod, a sice udržitelnost našeho potravinového systému. Ještě specifický požadavek je třeba prohloubit úvahu ohledně využívání plastů a ohledně toho, jaké jejich původní funkce produktů, které mají dlouhou životnost a dobrou recyklovatelnost, jak je to teď vlastně omezeno a z těchto produktů se stávají produkty na jedno použití, které za pár dní už znečišťují naše vody a naše životní prostředí. Takže, jak jsem říkal, pár velmi stručných úvah a v následujících dnech předložíme naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám. A teď pan Demesmacher. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat paní Pěti Kajnen eh, jakožto zpravodajce, která vypracovala velice zajímavý návrh zprávy který je velice dobrým základem pro další diskuse. Bylo poměrně eh, příjemné překvapení, co říkal pan Timmermans před pár dny, že cirkulární hospodářství je budoucností Evropy. S čímž zcela souhlasíme a všichni se těšíme na příslušný odpovídající další postup. V rámci prvních poznámek bych eh, rád zmínil několik věcí. Nejprve indikatory a stanovování cílů. Zde bych rád paní zpravodajce řekl, že měřit je vědět. A eh, myslím si, že je důležité, abychom měli porovnatelná data. Eurostat a jiné agentury už odvádějí určitou práci v tomto směru, ale Teď tedy má otázka na komisi, jak hodláte v tomto procesu dále pokračovat. Mně připadá velice důležité, abychom jako v minulosti pracovali na konkrétních cílech s náležitým nasazením. Je to důležité mimo jiné i pro podniky, protože oni musí podle toho nastavovat své investiční plány. Takže dobře stanovené cíle budou přispívat k větší míře jistoty. Paní zpravodajka tady hovoří o nějakém hlavním indikátoru a pak o několika subindikátorech. E, nevím, bude to znamenat, že budeme mít porovnatelná data? Rád bych se paní zpravodajky zeptal, e, jak toto vnímá a jak má prakticky být implementovatelné to, že budeme mít konkrétní cíle pro jednotlivé státy. Jaké indikátory hodláte používat? E, odstavci 5 se odkazuje na kaskádovém užívání i odpadu z výroby energie, což by mohlo mimo jiné snížit naši závislost energetickou na třetích státech. Nicméně je potřeba dodržet energetickou hierarchii. Takže má otázka na Evropskou komisi, eh, která vydala stanovisko, vydala sdělení k tomuto jaksi energetickému využívání odpadních materiálů. Chci se vás zeptat, jakým způsobem toto bude navázáno na energetickou hierarchii. Teď ekodesign. O tom lze jistě ještě dlouze debatovat – ale eh, já bych eh, chtěl říct si to, že ekodesign cílí v podstatě na eh, energii jako takovou, ale možná by mohl cílit také na použité materiály. Například, co se týká recyklace odpadu, když se toto skombinuje s příslušnými opatřeními v oblasti ekodesignu, může to mít daleko větší přidanou hodnotu. Na to nesmíme zapomínat. Pak mohou být šetřeny materiály, může být eh, lépe recyklováno a obecněji inteligentnější postupy jsou záhodné i například v oblasti eh, byrokracie. Rád bych dále zdůraznil, že potřebujeme evropské cíle kvůli transparentnosti, právní jistotě a dokončení jednotného trhu. Stanovení takovýchto evropských cílů pak musí zajistit také to, že životní prostředí bude chráněno pro všechny občany Evropy. Je potřeba, abychom všichni táhli za jeden pro vás. Hans Breunings, šéf agentury pro životní prostředí mi nedávno řekl, podívejte, když si myslíte, že jste vůdčí osobnosti, ale nikdo vás nesleduje, tak jste v podstatě jenom na procházce. Takže to je potřeba zohlednit. Je potřeba, já nevím, třeba zakládat partnerské projekty. Ty mohou hrát v tomto kontextu velmi významnou roli. A potom pevné domácí odpady. E, co tím přesně myslíte? My jsme pro harmonizovanou měřící metodu, ale dodatečné statistiky, nevím, říkáme si, že to bude asi znamenat pouze dodatečnou administrativu. Potom zákaz odvozu recyklovatelného materiálu na skládku. Eh, tady bych chtěl zmínit dvě důležité věci. Nejprve, co se týká časové věci, časového aspektu, tedy ukládání těchto materiálů pravděpodobně a asi souvisí s tím, že některé materiály zatím neumíme efektivně dále zpracovávat. Takže já nevím, možná by bylo vhodné přemýšlet o způsobu uložení těchto materiálů, aby se pak později mohly zpracovat. Některé látky eh, se zkrátka ukládají na skládku a teď najednou vyhlašovat, že třeba produkt, který se skládá z tolika a tolika látek, z nichž jedna je na tomto seznamu, eh, nesmí být uložen na skládku, je podle mě poněkud zavádějící. A pak ještě jedna otázka na komisi, prosím pěkně. Jakým způsobem hodlá komise přistupovat vůbec k celé oblasti recyklovatelných látek? A nakonec, co myslí paní zpravodajka pojmem enhanced landfill, to znamená nějakým způsobem vylepšené skládky? Co to přesně bude? A teď přechod od obecného rámce k detailním podmínkám pro jednotlivé případy u budov, mně zde nepřipadá dostatečně propracovaný. I zde je potřeba mít i středně a dlouhodobé formulované cíle. Potřebujeme cíle, které budou vést také ke změně myšlení, mimo jiné proto, aby mohly být ze strany podniků nastaveny příslušné, příslušné eh, investiční plány. Omlouvám se za to, že jsem uváděl takovýto rychlý výčet, každopádně toto je teď z mé strany vše a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Velmi stručně bych vás poprosila do budoucna, abyste mluvil pomaleji, aby překlad do angličtiny byl jasnější. Skutečně jsem měla velké problémy s tím zachytit vše, co jste říkal. Vítr Gerbrandy. Pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo. No, aby to bylo snazší, budu hovořit anglicky. Děkuji Sirpě Pětikajnen za skvělý návrh zprávy. Neměli bychom podceňovat důležitost této zprávy, mimo jiné proto, že se jedná o naši příležitost, jak si vypracovat vlastní pozici a jedná se zároveň o velice silný signál eh, vůči komisi v tom smyslu, co očekáváme od balíčku o kruhovém hospodářství, což je návrh, na který se tolik těšíme. Upřímně řečeno, i Franz Timmermans sám nastavil tu laťku velmi vysoko tím, že na plénu zdůraznil, že nový návrh bude ambicioznější než návrh stávající. Takže ačkoliv signály, které já mám uvnitř z komise, jdou jaksi jdou jaksi jiným směrem než eh, tato, tato, tato, tento závazek. Zkrátka počkáme a uvidíme. Když si čtu návrh zprávy eh, paní Kajnen, eh, zažíval jsem dosti silné déjà vu. Myslel jsem si, že jsem v roce 2011, když jsme dostali plán o Evropě s efektivním využíváním zdrojů Resource Efficient Europe od Evropské komise, protože celá řada těch prvků, které diskutujeme teď, jsou tehdy tam v tom plánu už také napsány. Tedy byla to předchozí Evropská komise. No a pak, když si z toho mám udělat jeden závěr, tak je to ten, že metoda užívání komunikací, plánů, akčních plánů, roadmapů a jiných dalších nástrojů zkrátka nefunguje. Není to postup, který by generoval výsledky. Jsme v podstatě tam, kde jsme byli před čtyřmi nebo pěti lety. A myslím si, že to je velice závažný závěr. Je-li tedy jedna věc alespoň pro mě jasná, je to to, že potřebujeme legislativní přístup a zde důrazně souhlasím s paní zpravodajkou. Nicméně to řečeno, jediný dostatečně silný legislativní balíček z toho, z toho plánu byl ten odpadní balíček, který, jak všichni víme, Evropská komise opět stáhla. A když už jsme u té komise, my zde v parlamentu velmi často, ale i e, tamhle přes ulici v Berlemo, Obvinujeme členské státy z toho, že neimplementují evropskou politiku. Ale co dělá komise? Podíváme-li se na všechny problémy eh, toho cestovního plánu pro eh, efektivní Evropu z hlediska přírodních zdrojů, tak skutečně té implementace není mnoho. A já mám trošku dojem, že když hovoříme o implementaci, tak nejde pouze o členské státy, které tedy nesprávným způsobem implementuje nebo vůbec neimplementují evropskou legislativu, ale je to i otázka Evropské komise, která neplní své, své sliby. A pokud je neplní, tak ty sliby jsou naprosto zbytečné a nemají vůbec žádný význam. Eh, pane předsedo, pár poznámek k obsahu. Za prvé, a to popisovala i má zpráva z roku 2012 o efektivním využívání zdrojů, nicméně eh, to tak zkrátka je, to nejdůležitější je vytvořit skutečný trh pro sekundární suroviny. Pokud hospodářství nebude řádně fungovat v oblasti sekundárních e, surovin, tak se nám nikdy nepodaří zajistit přechod k kruhovému hospodářství. To je to nejdůležitější. E, můj návrh eh, z doby před třemi lety bylo vytvořit šengenský prostor odpadu, aby bylo snazší převážet odpad přeshraničně, abychom eh, dosáhli jaksi množstevního zvýhodnění a aby bylo hospodářsky snazší produkty recyklovat. Další prvek samozřejmě je pak eh, spravení systému DPH. My hovoříme o přesunu zdanění z, ze zdanění práce na zdanění zdrojů. Eh, komisi jsme požádali, aby eh, zadala studii o eh, přesunutí této daňové zátěže a na tu studii se těším, komise to schválila. No a pak je to celý ten příběh, jak odstranit podpůrné programy, které jsou škodlivé vůči životnímu prostředí, ale to se skutečně už po několikáté opakujeme. Další bod je ekodesign. To zmínila paní Pietikainen, a e, já bych rád připomněl sedmý environmentální akční plán, kde jsme společně s radou a s komisí přijali velmi důrazné formulace o posílení metody ekodesignu. Rád bych e, připomněl komisařům Svela, Timmermans a Katainen, že všichni slíbili, že budou implementovat eh, tento environmentální, tento sedmý environmentální akční plán, takže to je velice důležité. Za třetí, je potřeba znát cenu neaktivity. V tom komuniké se dočteme, že evropský průmysl by mohl ušetřit 600 miliard euro ročně, pokud dojde k přechodu na cirkulární hospodářství a můžeme podpořit HDP o 3,9 ehm, Upřímně nemyslím si, že je mnoho jiných oblastí, kde bychom ehm, měli takovýto silný hospodářský faktor, ale je potřeba zaměřit se na to, kolik bude stát, když neuděláme nic. A já bych rád, aby tato zpráva byla dostatečně důrazná a aby jasně řekla, že pokud neuděláme nic, pokud tento přechod nezajistíme, přijdeme o spoustu peněz. No a nakonec, pane předsedo, dělám si velké obavy o to, jakým způsobem Evropská komise řeší otázku efektivního využívání zdrojů. To je to byla jedna z hlavních priorit DGNV v předchozím mandátu. Slyšel jsem zkazky, že ti lidé, kteří na tom pracovali v posledních letech, se teď eh, posouvají na jiná místa a že to oddělení pro efektivní využívání zdrojů se v podstatě rozpouští. Evropská platforma pro efektivní využívání zdrojů eh, má také nejasnou pozici, ale eh, rád bych, aby se k tomuto komise alespoň trošku vyjádřila. No a nakonec, pane předsedo, několik otázek na komisi. Zvažuje komise opětovné předložení návrhu o vytvoření nějakého dashboardu indikátorů efektivního využívání zdrojů? Co udělá eh, s tím, komuni- s tím staženým komuniké Land as a Resource, země, půda jako zdroj, a souhlasí se mnou komise, že indikátor efektivního využívání zdrojů musí být efektivněji začleněn do evropského semestru. Děkuji vám. Děkuji vám. A než dám slovo paní Konečné musím oznámit, že vzhledem ke spoždění našich debat jsme se rozhodli s zpravodajkou paní Boylen přesunout další bod na příští schůzi výboru Envy. A e, kromě toho připravíme také nový e, harmonogram pro pozměňovací návrhy a tak dále, tak podobně. A teď má slovo paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Já už budu stručnější, než byli mý kolegové, protože řada věcí zde byla řečena. Uh, musím říct, že v rámci toho nového návrhu a té probírané zprávy osobně velmi vítám kladení daleko většího důrazu na předcházení vzniku odpadu. Eh, mám ale problém s, tím, eh, s těmi vysokými cíly recyklace, a to ne jako takovými, ale my bychom si měli zcela jasně předtím, než je nastavíme, eh, vyřešit problém odbytu a kvality recyklovaných materiálů a nákladnosti celého systému. My velmi často tady a zvlášť u odpadové legislativy eh, nevyhodnocujeme ekonomické dopady navrhovaných opatření a zejména v úpravě obalů odpadového a obalového hospodářství to může mít významný negativní ekonomický dopad a bylo to konec konců jednou z velkých mezer i původního návrhu a tento, tato zpráva ani eh, nový návrh, o kterém se mluví, toto opět nemá řešit. Je nutné si uvědomit, že pro možnost kontroly splnění navrhovaných cílů je třeba sjednotit metodiku měření podílu, recyklace a skládkování. Navíc není zřejmé, zda bude vůbec zohledněna hospodářská struktura jednotlivých členských států. Já bych byla velmi nerada, abychom tady ty čísla vytvářeli v Evropském parlamentu či komisi, prostě obecně v Bruselu, bez toho, abychom si vůbec dovedli představit, jak ty čísla a jaká ta čísla budou mít vliv na jednotlivé členské státy, kde zrovna struktura nakládání s odpady eh, je dneska velmi rozdílná a myslím si, že bude poměrně dlouho trvat, než ji budeme umět sjednotit. A proto bych se vyhla, byť chápu paní zpravodajku, že potřebujeme ukazatele a indikátory a souhlasím s tím, tak bych se vyhla paušalizování eh, pro všechny členské státy, protože si myslím, že to může připadnout, eh, přinést spíš opačný efekt, než efekt, který by to mohlo mít, to znamená zvýšení toho podílu. Úplně poslední věc, na kterou chci upozornit, eh, je, a tam si myslím, a tam budou směřovat i mé pozměňující návrhy, tak je problém v nejasnosti některých užitých pojmů které by si zasloužily více práce a podrobnější vymezení. Eh, myslím tím pojmy typu druhotná surovina, plastový odpad či potravinový odpad. Protože speciálně co se týče takzvaného potravinového odpadu, jsem se osobně písemnou otázkou na tuto problematiku ptala komise a na konci minulého roku komise a musím s politováním říct, že následná odpověď pana Veli jménem komise mě v žádném případě neuspokojila a s jejím pohledem na věc zásadně nesouhlasíme a aby nedocházelo k rozporům od prvopočátku, co vlastně míníme jednotlivými pojmy, myslím si, že by bylo konečně dobře si ty pojmy opravdu ujasnit a dát jim jasný rámec, protože potom i v rámci monitoringu a reportingu se nám může stát, že každý členský stát pod tím vlastně bude chápat úplně něco jiného a i ty čísla budou vycházet tak, aby se to co nejvíce hodilo a ne, aby to co nejvíce přispělo k ochraně životního prostředí a předcházení vzniku odpadu jako takového. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji. A teď pan Peršin. Grazie, Děkuji, pane předsedo. I my vítáme zprávu paní zpravodajky. Děkujeme jí za odvedenou práci. Myslíme si, že ta zpráva je opravdu skvělým základem pro přechod od lineární ekonomiky ke kruhovému hospodářství. Budeme tlačit na postupné snižování potřeb fosilních zdrojů, spíše než abychom pracovali na odpadech, tak se budeme snažit přispět k tomu, aby se přestali využívat fosilní zdroje, které zpomalují tento přechod na kruhové hospodářství. Vítáme žádost zpravodajky eliminovat ehm, dotace pro takové aktivity, které poškozují životní prostředí, jako například spalovny, souhlasíme také s indikátory, s ukazateli a chceme také navrhnout konkrétní opatření, jako je například snížení DPH, aby podniky, které používají eh, druhotné suroviny nebo eh, recyklované suroviny, aby z toho čerpali. Chceme pozbudit eh, výrobce k tomu, aby recyklovali produkty, a chceme také podpořit princip znečišťovatele plátce. Souhlasíme také s tím, že by se směrnice o ekodesignu měla rozšířit i na další produkty, aby byly snadno demontovatelné a materiály, aby bylo možno snadno znovu použít v novém životním cyklu. A chceme se podívat také na přeshraniční aspekt, abychom zaručili, že evropské podniky nebudou trpět nekalou konkurencí, protože sem budou dováženy produkty ze třetích zemí, které nemají stejné průmyslové normy a zároveň chceme podporovat udržitelnější výrobu v těch třetích zemích, které chtějí vyvážet na evropský trh. Jsme připraveni spolupracovat se zpravodajkou a dalšími stínovými zpravodajmi u této důležité zprávy. Mr. Turmes. Pan Turmes. Um, I, you give me how much? Kolik čas mi dáváte? Tři, čtyři minutky? Yeah, so I, I start. Tak začnu. Nejprve chci pogratulovat kolegyně Sirpě, protože je jedna z takových hlavních um, osobností, eh, co se týče otázky efektivity eh, zdrojů. 4-5 eh, let na tom pracuje, to se odráží v tom, co předkládá. Než přejdu do detailním k detailům, chci říci, že pro mě je to ta zpráva z vlastního podnětu je důležitá po tomto neuvěřitelném takzvaným vykolejením. To je něco, co je vlastně taková nejdůležitější politická oblast pro Evropu, nejenom co se týče životního prostředí, ale také zaměstnanosti. A co je skutečně zajímavé, když se podíváte na vlastní posouzení dopadu komise TTIP, a pak další vytváření pracovních míst, a pak se podíváte na posouzení dopadu komise k kruhovému hospodářství, tak rychle pochopíte, že kruhové hospodářství je 6-7 krát větší, co se týče pozitivního výsledku pro evropské ekonomiky a vytváření dalších um, pracovních míst než TTIP. A když se podíváte na politické úsilí, které komise vkládá um, do TTIPu, tak zase bych tady dokonce řekl, že i spousta občan, občanů v Evropě to vidí um, a pak hmm. tady eh, hmm, jsou určité osobní, eh, osobní eh, revanže nebo půdky. Ale je jasné, že je to průmysl, který je intenzivní na zdroje a proto budeme muset změnit součást toho business modelu, který způsobuje znečištění a toto ještě nastalo. Neměli bychom zapomenout také na celou lobby v oblasti eh, spalovacích zařízení, která byla ráda, že se, mm, že se vrátil balíček odpadový. Takže my tady musíme a panu eh, podpořit. On řekl, že teď by se mělo přijít s něčím ambicioznějším, to znamená, jsem v tom dost optimistický. My budeme moci panu Timmancovi říct, co to znamená ambiciozní balíček kruhové hospodářství. To je, myslím, eh, úkol, který před sebou máme. K ukazatelům pak rychle projdu ještě některými eh, body vaší zprávy k ukazatelům. Eh, tady bych raději zůstal u roku 2030 a nechtěl bych přecházet přes roky 2050. To je důležité, ale musíme se dříve rozjet v tomto a také protože bychom neměli podceňovat, že jsme takovým vzorem pro Čínu, Indii a ostatní nově se vyvějící ekonomiky. Takže čím rychleji se e, v tomto pohneme, tak tím více vývozních možností vytvoříme a e, tím lep, o to lepším vzorem budeme e, pro toto obrovský, obrovský počet nově se vyvějících ekonomik. Takže musíme to urychlit a také musíme být ambicioznější Ehm, než eh, komise, co se týče cílů ehm, a ukazatelů ehm, efektivních zdrojů. Já myslím, že 30% to je, mm, není zase úplně nejambicioznější, když se podíváme na scénář a návrhy komise, takže bychom měli být přížádostivější. A co v konečné instanci potřebujeme jako Evropa je snížit náš footprint. Takže bychom si měli být vědomi toho, že co děláme, může být relativní vylepšení. To nemusí být dostatečně dobré. Myslím, že bychom e, se měli podívat na akční plán a podívat se na to, jaká je stopa, kterou Evropa tady zanechává dnes a e, jak bychom mohli ji zvýš zlepšit. E, a to také se zprávě potočného bylo vidět, kde ekonomika, která nebude využívat příliš mnoho zdrojů a přesto si se dobře vyvíjí. Tady toto je náš směr. Další aspekt, který je důležitý. Jak se postavit k toxicitě? Eh, já si osobně myslím, že eh, ta myšlenka toho, že můžeme recyklovat eh, toxické látky a umožnit, aby se toxicita dostala z těchto daných mezer, to je špatný přístup. Ehm, já vím, že není jednoduché toto udělat, protože odpad, který dnes produkujeme, v sobě obsahuje toxické e, látky. A proto si myslím, že musíme vést další vážné diskuze tady i mezi námi. A měli bychom být pro netoxické, eh, cykly netoxických eh, látek. O tom jsem diskutoval s pár odborníky a myslím si, že když uděláme takový pozitivní seznam přístupu, kde bychom definovali pozitivní látky, materiály, Eh, ve smyčkách nebo v těch cyklech, které se vytváří, to bude asi daleko lepší přístup, než když budeme zavírat oči a říkat, dobře, eh, pár procent eh, má niklu, niklu tady, mědi tady. Když to uděláme, pak od začátku nebudeme schopni vytvářet, se dopracovat vyšší kvalitě. Na závěr vidím, mikrofon byl vypnut. Ještě dvě poslední věci. Transparentnost. Pokud budeme chtít, aby dodavatelé spolupracovali, tak je nutná větší transparentnost a ten pasport produktu je dobrá věc. A bez transparentnosti pak bankéři, investiční fondy, podniky nepochopí, jaká jsou rizika, která na sebe berou, když investují do podniků, eh, které jsou eh, v krizovém hospodářství. To znamená, musíme vytvářet více eh, dat, která budou k dispozici. A poslední věc budeme na tom dobře jenom, když tento celý cyklus a e, ten náš footprint, jestliže to bude takový pohyb celé společnosti. Musíme také mluvit o tom, jak e, udělat, e, vytvořit mosty, jak udělat mosty k občanům, regionům jako Flandry nebo Bárensko, Württembersko a ostatní. Protože pokud toto bude čistě akademické, obrovský eh, diskuze eh, mezi oblasti výzkumu a Bruselem, tak eh, to se pak nedostane dolů. Takže musíme v naší zprávě přemýšlet o tom, jak také podpořit tento pohyb ve společnosti. Děkuji za to, že mi bylo umožněno tolik času. Pan Gjote? Ano, děkuji. Chtěl bych poděkovat zpravodajce. Myslím si, že otázce eh, efektivních zdrojů a kruhového hospodářství, pokud se do toho pustíme správně, tak eh, se z toho dá vytěžit hodně. My tady v parlamentu strašně moc mluvíme o TTIPu, jestli to bude nebo ne, když to bude, jak, eh, proč a jaký potenciál další vytváření pracovní míst tady je. Když se podíváte na to, co komise mm, tady překládá e, na č- čísel a e, dat, když se podíváte na krojové hospodářství, které pokud ho správně budeme implementovat, tak e, to znamená 2 miliony nových pracovních míst, když se to ale celé dobře bude realizovat s efektivními zdroji. Takže si myslím, že bychom se měli soustředit na to, že to je hybná síla na třetí, když se to udělá správně. A nemělo by se hned Eh, tady eh, padnou na, lep, nebo naletět první lobbystům, kteří říkají, že je to hrozné, co se tady rozjíždí a že to bude naopak stát pracovní místa. Ne, je to opačně. Bude to vytvářet pracovní místa a proto bychom to měli se vší razancí posunout kupředu. A i ti, kteří se snaží to přibrzdit v komisi, eh, těm bychom měli ukázat, že to tak je a měli bychom pokračovat a nechat se mm, ochromit. Ale budeme se poměřováni podle činů Mm, komisaře Timmermanse budeme poměřovat podle jeho e, činu. Řekl, že by to mělo být ambicioznější, e, tak aby se celý ten kruh uzavřel. A tomu budeme věřit a vyčkáme, až návrh bude předložen, jak pak bude vypadat co říkala kolegyně Petikajnen, co udělala kolegyně Petikajnen, to všechno mohu podpořit, jen postrádám jednu věc. I Eh, komisař Potočník na to eh, poukázal. Eh, my jsme se hodně dlouho zabývali otázkou mrhání potravin. Já si myslím, že k mm, ekonomice, která je založena na účinných zdrojích, k tomu tady se musíme věnovat i otázce mrhání potravinami. To musí být zapracováno do této složky. Musíme udělat posouzení dopadu v každé legislativě do budoucna. V každé. Ať už to bude oblast potravin nebo balení či něčeho jiného jestli, mrhání, jestli to vede k mrhání potravinami nebo ne. Toto se celé musí stát takovým automatismem. A proto bych navrhl, také k tomu předložím pozměňovací návrhy, abychom to trošku více potrhli. Ale myslím, že řada kolegů by určitě toto podpořila. Další věc Druhá věc, která se eh, týká eh, odpadů, to je druhá polovina celého eh, cyklu. Musíme se podívat do budoucna v legislativě nebo i to, co se bude týkat komise. Jestliže v obcích už, jestliže obce už pokročily poměrně daleko, například dáme dohromady různá zařízení, Ehm, to bude unikátní a bude možné tam pak ehm, zpracovat všechno, co se stane se zbytkovými látkami, které nejsou kontaminovány, které nejsou nebezpečné. Legislativou, budoucí legislativou bude možné ehm, eh, těm, kteří jsou 15-20 let vepředu, těm se nebude klást překážka do cesty. A jsem si jist, že tady najdeme nějakou formulaci, a zvážíme, v jakém směru budeme předkládat pozměňovací návrhy, ale eh, tomu bych také předložil návrhy a budu se těšit na diskuzi a děkuji ještě jednou zpravodajce, která si zatím stojí za um, efektivními uh, zdroji. Myslím si, že se z toho dá vytěžit něco velkého. A já na tom budu dál v parlamentu hrát pracovat. Děkuji. Děkuji. Pan Hajek. Président. Euh, très rapidement, moi, je, me joins à mes collègues. Velmi stručně. Já se chci jen připojit ke kolegům a poblahopřát zpravodaji k vypracování tohoto dokumentu. Pár stručných připomínek. Kruhové hospodářství to je budoucnost našeho kontinentu. A já chci zdůraznit eh, nutnost pomoci malým a středním podnikům investovat eh, do zařízení, která umožňují recyklaci a taky do ekokoncepcí. Já jsem se zaměřila především na otázku mrhání, především mrhání a plýtvání potravinami. Ve Francii se právě před vládou objevila zpráva v otázce plýtvání potravinami a musíme se na tuto věc dát opravdu veliký pozor. Chci také připomenout, že je důležité zamýšlet se nad jednotlivými územími, protože nejde také o to, abychom pod záminkou dobrých úmyslů poškodili naše území, protože nebudeme přemýšlet nad jejich potřebami. A také je nutné, abychom se účastnili posilování energetické bezpečnosti Evropy, Evropské unie, abychom se snažili vytvářet v této oblasti pracovní místa a byla bych také ráda, kdybyste se zaměřili na to, jakým způsobem chcete přistupovat k průmyslovému odpadu, protože vy jste spíše hovořili o domácím odpadu, abych to tak řekla. Děkuji. Ujtejme. Děkuji, pan Hojtema. Děkuji vám mnohokrát. Já budu velmi stručný. Eh, hovořím v podstatě pouze o jednom bodě. Děkuji paní zpravodajce za zprávu. A eh, k odstavci 21, kde se hovoří o recyklaci eh, zdrojů, tady si myslím, že bychom mohli let čeho dosáhnout, protože v této oblasti máme eh, mnoho inovací, jak znovu získávat eh, zdroje, které pak mohou být dále nasazeny. Takže já si myslím, že pokud jde o tyto minerální koncentráty, měli bychom eh, se zaměřit na to, že návrh komise zatím neumožňuje jejich optimální využití. A zemědělci musí část těchto látek vždy v podstatě vyplýtvat a pak za ně kupovat nové, což je překážka pro inovace a myslím si, že to nemůže ani podporovat recyklaci těchto materiálů. Konec konců, když se vytváří věci jako umělé hmoty, spalují se, eh, ropné produkty. A to v oblasti zejména fosfátů není dobré. Děkuji, eh, dávám slovo komisi, prosím o stručnost. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce za významný příspěvek k této politické zprávě. Eh, zpráva bude znamenat pro nás eh, pravý čas přicházející podněty pro akční plán o kruhovém hospodářství, který připravujeme a očekáváme, že bude přijat na podzim společně s revidovaným návrhem o nakládání s odpady. Přístup, kterého chceme dosáhnout, je zaměřen na operační eh, prvky a odstranění úzkých míst. Komise momentálně provádí interní screening, aby identifikovala ta nejvhodnější opatření, která mohou být navržena pro roll-out v průběhu tohoto mandátu komise. Indikátory a cíle. Odpojení růstu od využívání přírodních zdrojů eh, nutně zůstává politickým cílem, na kterém pracujeme. A podle naší předchozí práce toto odpovídá zhruba 30% zlepšení efektivity využívání zdrojů do roku 2030. Nicméně zavedení jakýchkoliv závazných cílů se zatím nepředpokládá v kontextu kruhového hospodářství. Postup v oblasti politiky o efektivním využívání zdrojů se však již dnes měří a monitoruje za tím účelem používáme indikátorový scoreboard pravidelně vydávaný Eurostatem. Kromě toho jsou zde další snahy lépe přizpůsobit příslušné indikátory a zrelevantnit dostupná data. Co se týká ekodesignu, možnosti zavedení kritérií eh, efektivity využívání zdrojů do přípravy produktu bude zohledněno. Rozšíření ekodesignu je jednou z možných cest, jakou se můžeme vydat. Nicméně celkově je potřeba zajistit lepší koherentnost mezi stávajícími nástroji. Produktový design je rovněž úzce spojen s rozvojem trhu recyklovaných sekundárních materiálů, jak už tady zaznělo, zlepšení recyklovatelnosti, ale i poskytování lepších informací o obsahu, kvalitě materiálu a jejich opravitelnosti. To je klíčové. Takže tady asi se budeme zabývat otázkou možného produktového pasu, produktového pasportu, jak se říká. Eh, revidovaný návrh eh, ve věci odpadu bude publikován na podzim, jak jsem říkala. Chceme jej užej navázat na kruhové hospodářství chceme navrhnout způsoby, jak zlepšit efektivitu odpadového aký přímo v terénu. Jednou výzvou pro nás pak bude zúžit stávající mezeru ve výkonnosti ze strany členských států a jak zaznělo, je potřeba vyjasnit i definice. Odpadový balíček jako takový bude předmětem samostatné zprávy, takže to tady nebudu asi rozvádět, pouze zmíním otázku spalování odpadu kde zatím vůbec vlastně nehovoříme o navyšování spalovací kapacity, pouze chceme lépe využívat existující kapacity, eh, tedy jakožto alternativu vůči skládkování. Co se týká budov, děkujeme parlamentu za kontinuální podporu v jaksi celko, celostvějším přístupu zlepšení celého životního cyklu budov. Abychom se vyhnuli pouze přehazování povinností na někoho jiného, musíme se zabývat na širší oblast než pouze na e- energetickou efektivitu a k tomuto už probíhá práce. Co se týká ostatních opatření, tak e, rozsah tohoto návrhu v podstatě se překrývá s našimi jinými oblastmi úvah. Zatím uvidíme, jaká budou přesná prioritní opatření, která budou v tomto akčním plánu. Nicméně je jasné, že potraviny jsou i nadále vysoko na žebříčku priorit v stávajících expertních rozpravách a e, hovoříme také o efektivním využívání půdy a vodních zdrojů, tedy nejenom materiálu. I to bude napříč e, všemi programy a akčními plány velice důležité téma, bude monitorováno příslušnými indikátory. Náklady na nečinnost. To je klíčové. A je potřeba, aby všechny zúčastněné strany o tomto věděly a aby o tom věděla i obecná veřejnost. Na závěr bych ráda řekla, že Práce na energetické efektivitě, ke které přispívám v rámci Evropské komise, je tématem pro celou komisi je to téma mainstreamové a je to téma, které ani zdaleka nepřichází o důležitost a ani o alokované zdroje. Činnost v této oblasti probíhá na základě různých akčních plánů a e, různých odvětví, mimo jiné v rámci výzkumu. Akčním plánem pro kruhové hospodářství doufáme, že nastavíme předpoklady pro hmatatelný postup ještě v tomto mandátu komise a doufáme, že výsledky budou hovořit sami za sebe. Doufejme, že se bude jednat o pozitivní podnět i pro sledování dlouhodobějších cílů do příštích let. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Na závěr debaty má slovo paní Kajnén. Omlouvám se, já letím do Rigi. Děkuji, budu stručná. Jan Gerbrandy zmínil eh, metody komunikace a to, že nefungují. Plně souhlasím. Kdo z vás by platil daně, kdyby toto bylo dobrovolné a jenom bychom komunikovali o tom, jak krásné jsou ty služby, eh, které daněmi platíme. Myslím si, že je zde jedna věc, na které se shodneme. Pakliže pobídky ve stávající legislativě jsou špatně nastaveny, tak kruhové hospodářství nikdy nedosáhneme. Je potřeba mít právní jistotu, potřebujeme mít legislativu. A tím se dostávám rovnou k indikátorům. Je potřeba vědět, co máme před sebou. A ten hlavní indikátor, a proč by tento byl na úrovni členských států? No protože členské státy s okolností mají legislativní pravomoci co do, co do implementace směrnice o odpadech a jiných akčních plánů. Je potřeba mít jasno v tom, zda tato část celého procesu funguje nebo ne, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny. Nicméně to není jediná oblast, kde potřebujeme indikátory a cíle. Potřebujeme na celoevropské úrovni a podle jednotlivých průmyslových sektorů. Ovšem členské státy jsou ty právní entity, které mají konečnou odpovědnost. A tím se dostávám ke statistice a k nulovým cílům. Ano, potřebujeme stejné indikátory jako statistiky, protože víme, že informace, které dostáváme teď, nejsou porovnatelné. A to znamená, že nevíme, jestli členské státy dělají to, co dělat mají a jestli to dělat mohou. Já si myslím, že to dokážou, mimo jiné i Němci, protože nejtěžší to je pro, eh, pro ty, kteří mají nejvíce rozvinutý odpadní systém. Naopak nejefektivnější je toto pro členské státy, které mají nedostatečně rozvinuté systémy nakládání s odpady, protože ty mohou skočit rovnou na, to, na ty nejnovější standardy. A mohou pracovat s velkoškálovými skládkami a velkoobjemovými, velkoobjemovými spalova, spalovnami. Pakliže toto používáte, tak eh, je těžší vyvinout systém na opětné použití například pneumatik. A proto bych podpořila i otázku celoevropských trhů a ten takzvaný šengenský prostor pro repasované materiály. A už jen velmi stručně tento celoevropský trh, DPH, screening, pobídky, náklady na akci, scoreboardy pro zdroje, eh, půda jako zdroj. To je celá řada kvalitních bodů a e, bohužel neměla jsem ve zprávě dost místa, abych je tam zapsala, takže prosím, představte, předložte k tomuto pozměňovací návrhy. A to samé platí o například potravinovém odpadu. To je inkrementální a velká součást celé této věci a Spadá to tak nějak do oblasti udržitelných potravin. A poslední komentář, to se týká toxicity. To je velice důležitá věc. Pokud budeme repasovat, znovu používat a cirkulovat tyto, eh, tyto látky, tak, musím, tak se musíme vyhnout akumulaci toxicity a vedlejších účinků takovéto akumulace. A proto potřebujeme zvláštní činnost, potřebujeme separátní označování, je potřeba vypracovat eh, jasně stanovenou metodiku pro nakládání s toxickými částmi jinak netoxických, jinak netoxických eh, materiálů. A dlouhodobě je pak potřeba drasticky snižovat toxicitu materiálů tak, aby mohlo docházet k jejich opětovnému využívání nebo repasím například v oblasti Eh, budov. No a nakonec, nakonec, to je velice důležité, potřebujeme stejná pravidla pro všechny naše firmy a ekonomiky. Právě proto potřebujeme eh, kodecizi, proto potřebujeme dohled nad trhem. Jinak budeme regulovat pouze společnosti, které fungují v Evropě a největší výzva pochází z oblasti mimo Evropy. Tlumočníci oznamují, že tlumočení skončí. Increase